Ja, schönen guten Morgen. Takže dobré ráno. Budeme pokračovat v naší včerejší schůzi a dostáváme se k hlasování o snižování znečišťujících emisí eh, vozidel. Spravodajkou je Elžběta Kateřina Lukačevská, takže nejprve si vyzkoušíme, zda jsou všichni přítomní, nebo zase zda naopak není eh, někdo navíc. Zahajuji hlasování. Na velké obrazovce nevidíme, ale na malých to vidíme, takže hlasovali všichni. Tímto ukončuji hlasování. Třicet Takže ano, v testování dopadlo dobře, všechno je v pořádku, blahopřeji vám, jste skvělí. Hmm. So, wir kommen dann zu takže tím se dostáváme k prvnímu hlasování. Pozměňovací návrhy 21 a 23 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Pozměňovací návrh 22. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3 a 5 společně. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme zkontrolovat. Takže 3 a 5 pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 ke 20 jsou přijaty. 20, pozměňovací návrh 24 odpadá, tím se dostáváme k číslu 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Přijat, pardon, omlouvá se předseda. Je přijat. Bylo to tak, ne? Ano. Tak pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Pro? Proti? zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh společně s pozměňovacím návrhem 29. Jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nikoliv, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 29 plus ústní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 30 pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 31, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, musíme zkontrolovat. Špatně vidím, takže pozměňovací návrh 39, elektronická kontrola, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 15 pro, 28 proti. Pozměňovací návrh 40 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 41 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 42 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 6 pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 43 a 44. Omlouvám se předseda. Až po 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Dále zde máme 39 s pozně, o, o, ústním pozměňovacím návrhem. Máte námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. Takže dohromady 49, 50, 52 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 51. Pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ty ostatní odpadají teď a tím se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Po Pozměňovací návrh 13 je doplnění k pozměňovacímu návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 14 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 15 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 16 pro? Odpadá? A nikoliv, takže pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 17. Omlouvá se předseda. Máme zde recital 7, ústní pozměňovací návrh dohromady s pozměňovacím návrhem 19. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. Teď další odpadá, takže konečné hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď končím hlasování. 35 pro, 8 proti, jedno zdržení, takže je přijato. Děkuji a blahopřeji srdečně. Pěta Paní Lukaševská tady dnes není, ale budeme pokračovat. Korridor können Sie natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen, verteilt wurden. Please may I ask you... Rád bych vás všechny eh, požádal, abyste buď vyšli ze sálu, nebo se posadili, abychom mohli co nejdříve začít, protože čas nás eh, dnes mimořádně tlačí.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 pořadu, tak bych chtěl přivítat skupinu 30 návštěvníků a návštěvnic našeho výboru z Německa, které pozvala Gesine Meissna. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Srdečně zde vítám Katrin Trautmann, která byla eh, koordinátorkou na, pro koridor Eh, Severního a Baltského moře, takže jsme napětí, co nám řekne. Dokumenty jste všichni dostali, máme jen 35 minut, takže jsme pod časovým tlukem, ale my jsme se v Německu naučili, že čím kratší, tím hutnější, takže tím pádem vám dávám slovo, paní Trautmann. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych eh, vám nejprve osobně popřála všechno nejlepší k narozeninám, protože dnes je ten váš slavný den a zároveň také vím, jak hodně vám leží na srdci úspěšnost projektu eh, vysokorychlostního vlaku eh, Transbaltik a doufejme, že to eh, co nejdřív bude realitou. Chtěla bych vám stručně poděkovat, vážené poslankyně a vážení poslanci, za to, že jste mě pozvali do vašeho výboru a poděkovat vám rovněž za to, že jste se zmobilizovali, abyste Eh, podpořili úsilí koordinátorů, eh, eh, mých kolegů, abychom získali finanční prostředky pro financování projektu, který nám tolik leží na srdci. Byli jsme trochu v obavách, že nám Junckerův plán toto zhatí. Velice stručně bych ráda s vámi prošla těmi hlavními aspekty, abychom nechali ještě čas na dotazy. Rychlá prezentace charakteristik koridoru. Je to tedy koridor, který představuje 3200 kilometrů, nachází se výhradně na severu Evropy a v důsledku toho nemá e, spojení mezi e, nezajišťuje spojení mezi severními e, moři na severu Evropy a středozemním mořem či dalšími moři na jihu. Je to koridor, který eh, eh, schrnuje vlastně čtyři země na západě Evropy, čtyři země, které se v různých eh, fázích připojily k Evropské unii, konkrétně Polsko a pobaltské země. To znamená, že velká výzva vyváženosti mezi západem a východem je zásadní. Je tady 17 urbánních uzlů a jak víte, tak ty tyto urbání uzly jsou zvlášť významné, protože vlastně združují multimodální funkce, které musí být eh, obyvatelstvem přijaty a zároveň musí být maximálně efektivní, ať už se jedná o železnici, o eh, dopravní eh, spoje silniční a Eh, leteckou či dopravní eh, či vodní eh, dopravu. Takže 13 námořních přístavů je rovněž zde združeno, jsou to vlastně vstupy do našeho vnitřního trhu, 17 terminálů na silničních komunikacích, 8 hraničních přechodů, což samozřejmě představuje klíčové záležitosti pro fungování tohoto koridoru. Kritická témata, kritické body. Nejprve je tady otázka těch přeshraničních eh, propojení, tady prostě chybí eh, linka, eh, jedná se o to, o, o, o to, o to množí 1450 eh, eh, metrů v pobaltských zemích a mezi pobaltskými zeměmi a eh, Polskem. Pak je tady druhá výzva a to je ta nákladní doprava. Já jsem o tom již stručně hovořila v souvislosti s těmi urbáními Eh, uzly a jedná se ještě o několik míst eh, v Německu. Je to eh, přístav Bremen, Bremenhaven a také Berlín a propojení s námořní dopravou. Třetí kritické téma je eh, interoperabilita. Vím, že vašemu výboru toto téma velmi leží na srdci. Pan Karl Wink se ostatně vysloví k podobném eh, tématu eh, po mně a právě v součinnosti, těsné součinnosti s panem Winkem jsme hovořili o ERTMS a jeho realizaci v souvislosti s třemi přeshraničními sekcemi, které jsou již pro vybaveny, ale zároveň tady jsou další, které toto vybavení potřebují. Následují přístavy a e, námořní e, či vodní to, e, trasy. My jsme analyzovali e, v úplnosti e, výhody a nedostatky jednotlivých přístavů. Jeden z klíčů úspěchu a síla tohoto koridoru jsou právě ty námořní přístavy, které umožňují velkou artikulaci. Nejprve západní e, přístavy Rotterdam, Amsterdam a Antwerpy, ale pak je tady ještě Hamburg a svobodný přístav Riga, Tallinn, spolupráce mezi přístavy Helsinky a Tallinn. To je prostě takový perlový náhrdelník námořních přístavů, který umožňuje podpořit artikulaci s těmi železničními eh, trasami, kde také probíhá ta nákladní doprava. Ohledně těch eh, E, vodních e, cest, tak tady jsou určité výzvy, e, infrastruktury, konkrétně určité mosty, to je poměrně značně nákladné a ohledně silniční dopravy tady jsou určité problémy kolem těch urbánních uzlů, ale také u některých spojení a je tady problém bezpečnosti na Red Baltica a pak je tady ještě zapotřebí, abychom se také v čase přesunuli k alternativní obnovitelným eh, energetickým zdrojům. Naše potřeby eh, v oblasti investic eh, jsou to, je to vlastně v tuto chvíli 291 investičních projektů, které byly identifikovány a kterých bude zapotřebí pro rozvoj tohoto koridoru, abychom dodrželi tu lhůtu 2030, kdy by měl být celý projekt hotov. Eh, takže 150 železničních projektů, 67 eh, pro silnici, 82 projektů se týká eh, přístavů a vodních cest a 20 projektů se týká letišť. Odhad, celkový odhod těchto 291 projektů představuje 133 miliard eur při hodnotě z roku 2014, takže cháp chápete, že prioritizace, eh, která je nutná, abychom eh, od, rozhodli, jak finanční prostředky rozdělit, je nesmírně obtížným úkolem. My jsme teď v závěru hodnocení těch projektů, které byly předloženy eh, v jednotlivých oblastech a 29. června komise bude moci Evropskému parlamentu a členským státům, pane předsedo, oznámit výsledku. Jako koordinátor bych chtěla ještě upřesnit, jakou roli jsem měla já v tomto období my jsme se setkali s všemi ministry dopravy z jednotlivých členských států. Následně jsme také hledali možnost, jak postupovat inkluzivním způsobem, tak aby se k sobě mohli přiblížit všechny partneři státní zpráva, ale zároveň také regiony, města, protože se domníváme, že jedním z klíčů úspěchu je právě to, aby jednotlivé zúčastněné strany vzali tento projekty za své a aby je tím pádem podpořili. Samozřejmě šlo, také, šlo se také cestou bilaterálních kontaktů s evropskými poslanci i s národními poslanci jsme se setkali a já jsem se také několik regionálních iniciativ zúčastnila eh, a během eh, těch deseti dnů v Rize eh, ten T-Days eh, se rovněž bude konat řada setkání. Pak je tady také angažovanost nadcházejícího holandského předsednictví a, a Finové se rovněž velmi angažují a chtějí, dávají ITS Eh, komunikačním technologiím velký význam, to znamená v logistice a v komunikaci, co se služeb týče, se snaží být maximálně aktivní. Takže asi tolik eh, k mé roli a k mé práci v tomto posledním období. A teď k projektu, který je takovým tím hlavním projektem eh, našeho koridoru. Je to železniční projekt, který se vztahuje ke třem bobalským eh, státům. Je to takový jeden zatím E, neexistující článek, e, nutný článek řetězu, je to tedy jeden z těch hlavních šesti, top six, a je e, vnímán jako prioritní. Pro tento projekt v říjnu 2014 vznikla joint venture a poslední období bylo věnováno tomu, abychom se mohli přesunout do aktivní fáze a celý projekt zahájit nejenom předkládání těch konkrétních menších projektů v rámci té joint venture, ale také jde o e, přiblížení a e, koordinaci mezi Polskem a Litvou e, Příslušná task force se pravidelně schází. Je samozřejmě důležité, aby koordinátorka se, by se jako pozorovatelka měla připojit k tomuto jednání. Já se na to těším. Do roku 2025 by projekt měl být hotov a v nadcházejících 10 days bychom měli spolu hovořit. A v závěru dovolte, pane předsedo, abych stručně pojednala o prioritách, které se ke koridoru vztahují. Nejprve chci říct, že ten tento projekt Rail Baltic eh, samozřejmě si eh, bere za cíl, aby eh, v rámci celé Evropské unie a celý, všech členských států tento projekt byl brán za něco, co se všech týká. Je to tedy projekt jediný, který se týká tolika států, je velmi zásadní. A já vám děkuji, pane předsedo, že i vy tomu věnujete a chystáte se věnovat z osobní pozornost. Pak jsou tady ještě amsterdamská zdymadla, která jsou klíčovou záležitostí pro tento koridor. Obalské země se rozhodly, že se budou snažit eh, prostřednictvím eh, soukromých zdrojů také přispět k financování spojení s vnitrostátními eh, přístavy prostřednictvím silnice, vodních cest a železnice eh, představují jednu z hlavních priorit. My na ní pracujeme. Interoperabilita, o které jsem již hovořila, eh, jak co se tohoto nového projektu týče, tak stávajících infrastruktur, to je zcela zásadní, abychom zajistili vyšší výkonnost celku. A pak jsou tady ještě konkrétní dotazy, které se vztahují k těm urbáním uzlům a v některých z nich se jedná o více e, koridorů, které jsou v nich sloučeny. Takže toto jsou priority, těm se budeme věnovat v Rize na našem zasedání TNT Days. Je to důležitá událost a zájem o vaš, vašeho výboru bude nepochybně hrát svou roli e, v myslích členských států v nadcházejících diskuzích. Takže děkuji vám za pozornost. Bedanke mich auch. Ano, já také vám děkuji za tu kvalitní zprávu. Teď jste už máme několik žádostí o slovo. Pavel Telička, Gezi Nemásna a další. Já sám také na závěr, takže prosím. A dobrá. A tím je uzavřen. Ano, už jsem se divil. Ještě Karen Madely a Robert Zina kvůli času bohužel potom musíme na jednu a půl minuty omezit časové příspěvky. Prosím, pan Telička. Good morning. Uh, uh... Dobré ráno, pane předsedo. Dovolte také, abych se připojil k těm, kteří blahopřejí vám k narozeninám. Eh, já ovšem chápu, že jako mezi gentlemany budete asi servírovat šampaňské až později odpoledne. Chci také poděkovat eh, E, velmi, za velmi dobře strukturovaný přehled, e, soudržný a srozumitelný přehled e, paní koordinátorce. Je to obrovská dimenze projektu, s kterou se málo co může srovnat. To bylo všechno jasné, chápu to tak, že teď se budete věnovat v ryze všem těmto tématům, tomu, co je pro vás zásadní. Chcete se soustředit na tu balskou část oblast, ale jistě budete také e, řešit další cíle. E, vy jste e, byla za toto zodpovědná víc jak 6 měsíců. Jak vy vnímáte určité politické hodnocení. Jak se domníváte, že si vedou jednotlivé členské státy? Vaše úloha jako koordinátorky je jasná ale samozřejmě pak je tady otázka jednotlivých vlád, které si to budou muset přebrat a já se z minulosti pamatuji, že některé státy tak trošku pokulhávají vzadu a v tuto chvíli, kdy vidíme e, určitý jasný projekt, který bude potřebovat obrovské miliardy, ve chvíli, kdy zároveň ztrácíme některé finanční e, částky e, v období, kdy jsou členské státy navzájem závislé, tam prostě je třeba, aby všichni přiložili eh, roku k dílu a nebráli si své sousedy, dejme tomu jako rukojmí, tak mě by skutečně zajímá, kde bychom vám mohli jako výbor pro dopravu pomoci eh, u některých členských států, které, dejme tomu, neplní své úkoly, jak by měly. Děkuji, paní Meissner. Ano, děkuji, paní Trautmann. Je to velice zajímavé, protože co se týká Německa, tak v podstatě to velice dobře znám. Jsou zde některé věci v tom ty koridory, které hrají také pro Dolní Sasko. Bohužel ta trasa Y tam zatím není. Bohužel není žádný nový projekt, ten kanál tam tedy naštěstí je, to jsem ráda, protože to také původně německý minister dopravy vyloučil. A konkrétní otázka, do jaké míry jste zapojena o té zpracovávání strategie Severního moře nebo Baltského moře, protože mám pocit, že je zde ještě trošku příliš málo koordinace. Vy jakožto koordinátorka byste přece měla být zapojená, když se jedná o přípravu této strategie. A další otázka, hovořila jste o několika projektech, například Hamburský přístav je tam také zapojený tam vlastně je obrovský provoz. Já si myslím, i problémy jsou i známy i v Berlíně, takže je tam tento projekt a do jaké míry Junckerův plán by vlastně mohl být užitečný tomu vašemu eh, plánu, tomu koridoru eh, z hlediska financování, například co se týká těch zimadel u Amsterdamu, protože například holanděné říkají, že by chtěli zapojit také soukromé investory, takže například měl by to být projekt FC nebo jakým způsobem se bude pít. Potom bych měla ještě další otázky, ke kterým bych se vrátila později. Děkuji, Jens Nielsen. Tak se mycket och välkommen hit. Já har... Eh, Děkuji. Já bych měl dvě otázky, které vlastně nesouvisí s penězi, ale s tím vlastním postupem. Jakožto bývalý starosta vím, že vlastně komise vlastně jedná nejen s vládami, by měla s vládami členských států, ale také potom s regionálními a městskými politiky. Takže děje se to, anebo jste zjistila, že vlastně to lokální mínění, ta lokální stanoviska se trošku upozaďována. Zde se hovoří o severní Evropě, hlavně týká se to také Švíc, Švédska, Filska kde vlastně tady trošku, eh, jak to vidím, když se hovoří tady, zase spíše se to označuje severní Evropa, ale týká se to, mělo by se to týkat celého evropského kontinentu. Mnoho lidí ve Švédsku se také zasazuje o tu dopravu směrem k severnímu nebo k Baltskému moři, takže jakým způsobem je toto členěno do celého postupu. Děkuji, Kospar Flotovský. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen. Děkuji a vám také přeji všechno nejlepší k narozeninám. Mám do paní. A teď eh, budu eh, hovořit eh, polským, eh, co se prezentace týče, tak mám jeden dotaz. Mám pocit, že jste nehovořila o polských přístavech Gdyně, Gdansk, Svinouště. Jakou úlohu eh, eh, vidíte pro polské přístavy v tomto projektu? Děkuji. Teď Markus Pieper. Ano, já bych měl otázku také k tématu EFSI jsou, je mnoho projektů, o kterých se hovořila, které se týkají jezdymadel vodních cest, přístavů. Paní Trautmann, domníváte se skutečně, že eh, se podaří najít soukromé investory tady pro ty vodní cesty a pro ta zdymadla. Domníváte se skutečně, že FC by hm, skutečně může mít efekt tedy na tady ty osy dopravní, které jsme velice pečlivě definovali v Evropském parlamentu. A druhá otázka se vztahuje na spojení Nizozemska s východní Evropou ve vodních v rámci vodních cestách na ně, v Německo nizozemském pohraničí je určitá mezera 20 kilometrů v těch kanálech. Čili mm, je zde, a chtěli bychom samozřejmě zajistit toto propojení. Mm. Takže jaký, jaké kompetence máte vy abyste alespoň se postarala o to, aby se tam nestavělo, aby vlastně se tam nestavěly jiné věci, než ty příslušné, aby vlastně věci, aby vlastně ty příští generace můj no to využít. Takže eh, jak je do toho zapojeno plánování v jednotlivých konkrétních zemích? Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Eh, všechno nejlepší. A e, dovolte, abych poděkovala e, paní koordinátorce za velmi dobrou prezentaci a za ta doporučení. E, celá řada z nich se těší naší podpoře. A podobně jako kolega Nilsen bych ráda řekla, jako Finka, on je Švéd, že pro nás se tento koridor jeví jako významný pro celou Evropu, protože pro propojuje Evropu s eh, arktickou oblastí a my si dobře uvědomujeme eh, význam této oblasti, který nadále poroste i vzhledem k Eh, přírodním eh, zdrojům, které eh, se tam nacházejí. Svět se tam začne dívat čím dál tím více a finské přístavy jsou také důležité pro propojení s Čínou a Azií. Je také dobré, že alternativní paliva byla zmíněna ve vaší prezentaci, protože oblast Baltického moře je Eh, jednou z oblastí, kde máme omezení eh, eh, emisí síry a proto tam také budou terminály na skapalnělý plyn a je dobré zajistit propojení mezi všemi způsoby dopravy. Máme určité uzle v Helsinkách, bohužel železniční uzel nefunguje tak dobře jako metropolitní oblasti a proto je dobré, že zmiňujete i další možnosti řešení, ale opakuji, je to velký problém problém s Rail Je to klíčový projekt v celé oblasti a já bych opravdu stála o nějaké další pozor, podrobnosti. Jaký eh, máte názor na, dejme tomu, lepší prezentaci, podporu tohoto projektu? Co by mohl dělat parlament, protože to musíme opravdu rozjet? Danke sehr. Děkuji. Robert Till. Děkuji. Já jsem také velmi rád, že zde hm, máme koordinátorku i pan Telička se velice zasazoval v oblasti Baltského moře. Já bych chtěl vlastně doplnit v podstatě to, co řekl pan Telička, nebo respektive to, co, na co se ptal pan Telička. Když jste začínala pracovat jako koordinátorka, tak jaké bariéry, jaké, na jaké překážky jste narážela, s jakými jste se setkávala, které stály v cestě při tady, v rámci tady toho projektu Baltic Rail? Samozřejmě můžete se také vyjádřit diplomaticky, anebo ne? A druhá otázka. Je zde nějaký politický problém v následujícím nebo v příštím roce se mezi eh, Litvou a Polskem se vlastně bude budovat část, eh, kousek železnice, respektive bude dokončen a vlastně budou využity také prostředky z fondu soudržnosti, ale ta trasa vlastně není, vysok, není vhodná pro vysoce rychlostní vlaky. A pokud bychom ještě vedle měli postavit nějakou další trasu, tak e, nebylo by to vlastně už příliš, takže ja, nebylo by to příliš už pro použití finančních prostředků. Karima Deli. Merci beaucoup. Děkuji Eh, Katrin Trautmanové eh, za tuto prezentaci. Budu velice stručná. První otázka je tato. Můžete nám dnes uvést příklady toho, jak eh, jste pracovala na tom, abyste do celého projektu, do celé práce v rámci své koordinační aktivity zapojila občany? To je moje první otázka. Měla jste určité problémy a pokud ano, jaké to byly problémy. A závěrem bych řekla e, toto. E, je to tady třetí dotaz. E, jaký pokrok v kuluárech byl realizován, jak to se týče tedy těch železničních vozů, tak kuluáru eh, jako takových. Vidíte tady určitý podkrok, anebo je to něčím blokováno? A pokud ano, co jsou ty překážky? Ano, já jsem se také zapsal. Teď je stanoveno, že vlastně moje otázka se týká, jde to z Elku přes Kaunas, anebo jinou trasou, tradiční už došlo ke skutečné schodě a si myslím, že už to mělo být hotovo po hranice před dvěma roky z Bialystoku. To je také otázka, kterou položil Robert Zíle, zda by to nebylo plítvání penězi pokud dnes se zde eh, staví nová eh, trasa, která vlastně není vhodná pro, tě, pro ty vysokorychlostní vlaky. My máme v Německu trasy, které jsou vhodné pro vysokorychlostní vlaky v rámci regionální, eh, vlaky například trasa Berlin-Hamburg a funguje to výborně. A mohu také říci, že u těch projektů, které máme a s těmi málo penězi, které máme, by to skutečně ty peníze měly být investovány cíleně. Eh, zapojujete se do těch diskusí, můžete nám k tomu něco říci, jinak vám děkuji za vaši prezentaci a teď vám dám možnost reagovat na otázky. Merci beaucoup. Děkuji vám. Ano, pokusím se odpovědět co nejsrozumitelněji a rychle. Chtěla bych nejprve poděkovat panu Pavlu Těličkovi, protože to je první poslanec, který položil otázku, navíc je to odborník, který ji položil. Chtěla bych mu poděkovat za významnou práci, kterou odvedl s James Pontem, který je zde a který Eh, tomu předsedal Veran eh, Kisler, je nyní mimochodem mým poradcem v komisi, eh, je to tedy poradkyně a je to takový tým žen a navíc je tam hodně ministrin žen, ministrin dopravy. Panu Zílovi a panu předsedovi bych chtěla také poděkovat a všem ostatním poslankyním a poslancům, kteří položili otázku k Rail Baltic. Jaké politické hodnocení a co mohu říct o přístupu členských členských zemí. První potíž ve všech koridorech a především v tomhletom tkví v tom, že všichni uvažují evropsky, uvažují o, ev, o e, koridorech a nezůstávají uzavření e, to znamená, že tady vnímáme ten zájem, e, který je kolektivní a e, vzájemný, e, reciproční. A druhý problém je tam, e, kde jste ho vy identifikoval, pane předsedo, mezi Bělistokem a Kaunasem, mezi Polskem a Litvou. A právě proto celé toto poslední období jsem se snažila o to, aby nejprve sladila ty názory, abych je přiblížila k sobě, sladila, abychom našli určitý kompromis, abychom odblokovali tuto záležitost. Pokud se nám nepodaří

toto vysokorychlostní železniční spojení mezi eh, třemi eh, baltskými státy eh, propojit se zbytkem sítě v Polsku, tak nemusíme o efektivitě celého koridoru vůbec hovořit. Je to politická, geostrategická záležitost, která se týká nejenom Polska a třech baltských států, ale také Finska, které podporuje tento návrh. Návrh, který by měl být ukončen už pro setkání v Rigu, je následující, aby se Polsko a Finsko připojili jako pozorovatelé k joint venture, podobně jako už jsou pozorovateli v Task Force, a abychom od z tohoto pohledu mohli skutečně vést věci společně. Tak proto jsem s týmem z DG Move eh, se rozhodla jet na místo a s oběmi partnery diskutovat o integre, eh, integre, integralitě toho spojení mezi eh, Polskem a Kaunasem, eh, protože eh, polská vláda byla o určité věci žádána, ona se rozhodla to s námi probrat, jde o to, jaké jsou environmentální problémy, jak by se měly řešit, jak vytvořit to nové spojení, jak zajistit těch 160 km v hodině konstantně, tak, abychom byli skutečně na výši investic v baltských zemích. Co se Litvy týče, tak ta hodně ze své strany také e, udělala e, pokrok a je to evidentní, je to vlastně e, ve stejném duchu, kter, ve kterém se musí vyřešit tento problém, který je fyzickým Eh, strategickým a politickým uzlem, ale předesílám, setkala jsem se s dobrou vůlí, je tam, dejme tomu, ještě několik problémů, ale třeba ze strany polské ministrině je nám nasloucháno opravdu velmi, velmi eh, důrazně, velmi bedlivě. Samozřejmě eh, přístupy se mění, ale každý chce nějaké důkazy. Když se milujete, tak ty důkazy lásky přichází. Když se nemilujete až tolik, tak je těžké je hledat jednat. My jsme v tuto chvíli eh, spěli k nějakému kompromisu, ale každá strana chce od, té, od těch ostatních důkazy. Ale já si myslím, že všichni aktéři jdou jedním směrem, já je v tom budu podporovat, takže takhle se asi nachází ta situace v Rail Baltic, která je v tuto chvíli prioritní záležitostí, protože jsou tam tyto politické problémy. Ale mám podporu z Finska, Německa, eh, Belgie, od všech příslušných ministrů dopravy, všechny západ do Evropy evropské, eh, všechny eh, státy na západě to všechno pochopili. A teď, co se týče eh, kanálu, tak tam eh, probíhá zkoumání se všemi zúčastněnými stranami. To eh, odhalilo určité problémy, které, se, které vyvstaly v definici koridoru, například otázka labe, jeho zohlednění a problémy, které se také vztahují k odře. My teď vedeme společnou diskuzi a opravdu sdílíme s Pet Coxem naše směrování on má ten svůj eh, koridor eh, Švédsko, já mám, celé Švédsko, já mám v koridoru pouze Helsinky, co se eh, Finska týče, tak by mi docela leželo na srdci, abychom mohli do toho zapojit i finské a finská jezera, která představují vodní cesty, ale ono to nebylo z kraje takto naplánováno, takže pak je tady ještě Kin kanál, to, tuto otázku jsem položila, to by mělo být realizováno pro propojení severních moří a Balckého Středomoří, včetně polských přístavů, které mají samozřejmě zásadní důležitou roli, protože jsou také příchozími místy a jsou propojeny s dalšími pobaltskými přístavy. Je to prostě taková smyčka, kterou chceme uskutečnit s realizací PIL kanál. Takže toto je několik bodů, ve kterých ještě musíme opravdu věci vylepšit, vylepšit nařízení, až bude revidováno a to samé se týká e, to, toho, co jste také zdůrazňovali, to jsou e, e, ta, ta, ty urbání uzly a pak ta místa, kde dochází k těm přehlcením. Pak je tady Regio, které zastupuje německé, belgické a nizozemské územní celky, pak máme Sasko, pak máme berlínský region a další regiony se celkově mobilizují mobilizují a já musím říct, že jsem v kontaktu i s polskými orgány a e, jde, e, uvědomuji si tu specifickou e, polskou regionální dimenzi, která bude hrát důležitou roli v budoucí naší práci. V Rize se bude konat fórum regionů, další fórum se bude konat do konce roku a musím říct, že je to pro mě prioritou. Já jsem také modifikovala v té poslední verzi pracovní plán na základě základě našich setkání s regiony. Co se týče severu Evropy, tak naprosto souhlasím, že tady nebyly dost zohledněny dva, dva aspekty, a to, jsou, to je aspekt dopravy a aspekt přírodních zdrojů. E, prostě my si myslíme s Pat Coxem, e, že s tímto koridorem a s koridorem Skandinávie středozemní oblast e, bychom měli mít opravdovou vizi a vzhledem k tomu, že tají ladovce, tak bychom měli v vnímat eh, víc, jak eh, se věci budou dále odehrávat. Já jsem například navštívila eh, ten orgán pro zprávu a dozor nad Baltickým mořem musím říct, že na mě udělalo obrovský dojem, jak je to tam všechno vybaveno. Také jsem navštívila zařízení DEBE a viděla jsem, jak se koordinuje činnost mezi DEBE a Finskem například. A tady eh, prostě dochází k začným zlepšením a eh, je to celé velice dobrým příkladem spolupráce. To velmi podporuji a je to pro mě zdrojem radosti. Co se týče plánu Juncker, tak tady bylo identifikováno několik projektů v tomto koridoru, ty by mohly být zohledněny právě eh, tímto novým způsobem financování, co se týče Hamburku jako přístavu a některých dalších propojení. Eh, eh, pak je tady ještě otázka těch, zdviž, těch identifié. Mais ce sont en a e, další tyto věci jsme identifikovali, mají velkou přidanou hodnotu ekonomickou a my to musíme ještě více prokazovat. Samozřejmě je tady několik témat, které se vztahují k letištím a e, k tomu, jak ještě realizovat železniční dopravu e, ve vztahu k letištím a přístavům, e, železniční a silniční doprava a lepší propojení tedy z letišti a přístavy. Tady víme, že to je e, pro, určitý problém v Helsinkách a e, máme podporu, ale zároveň jsou tady určité problémy s tím, abychom se vyrovnali s kritérii, která jsou stanovena. Budu se každopádně víc zabývat těmi urbáními uzly a nutností jejich zlepšení. Jaké jsou problémy. Problémy jsou politické i finanční. My musíme dospět k takové program, takovému programování, které by v tomto e, období e, finančních výhledů e, znamenalo velký posun. Celá řada zemí by řekla, ano, teď začneme a pak se to uvidí, pak to dokončíme později. A já v tomto směru chci, aby se více angažovali hned z kraje. Co se týče komunikace a vztahu s občany, tak já musím říct, že co se týče eh, zrušení těch překážek, a to byl případ i Pavla Teličky, koordinátora přede mnou, je, aby eh, tam je nutné, aby prostě mm, eh, se ty místní samozprávy a státy, státní zpráva více angažovaly. Je třeba, aby byly informovány národní parlamenty, je třeba, aby byly informováni občané, někteří, některé vlády, vlády eh, řekly jasně, potřebujeme vaší podporu a já ji poskytnu, eh, protože jako bývalá starostka vím, že je třeba prostě prosazovat eh, tyto věci s určitou podporou. Já jsem navštívila každý departament ve Francii, každé město, tak, aby bylo jasné lidem, že je potřeba i ten vysokorychlostní vlak ve Francii financovat, protože je důležitý pro všechny. A musím říct, že toto opravdu teď velmi dobře funguje funguje to to nejlepší, eh, co funguje jak u nás, tak na úrovni celé eh, Evropy, takže máme finanční prostředky, je potřeba se domluvit, kam je eh, pustíme. Proto jsme také hm, pozvali všechny zúčastněné strany, místní, regionální samozprávy, ty přístavní orgány a tak dále některým, eh, v některých projektech půjdeme cestou Junckerova plánu, eh, jinde půjdeme cestou eh, různých dalších možností z jiných zdrojů, pak půjdeme cestou smíšeného financování a to bude důležité i pro budoucnost naší agendy. Takže, pane předsedo, zůstávám optimistkou. Přes ty problémy, problémy mohou být překonány, všechny problémy mohou být překonány a vy jste tady, vaše vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, abyste se vyjádřili a abyste také ve svých zemích tuto věc podpořili. Koridor a Rail Baltic musí figurovat mezi nejvýše postavenými šestimi, šesti prioritami evropské sítě dopravní. Děkuji, pane předsedo.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 My jsme také optimističtí, jinak bychom tady nebyli, že se nám dohr- společně podaří to udělat a doufáme, že ten termín je reálný. Ještě jsou zde dvě krátké otázky. Ano, já budu velmi stručná, paní Trautmann, vy jste neodpověděla, ono je to velmi rychlá odpověď. Budete zahrnuta do rozhovoru o té strategii o Severní moře nebo Baltské moře. Já doufám, že ty věci probíhají paralelně, takže budete do nich zapojena. A ještě další kolega polských portů. Já děkuji. Já jsem také nedostal eh, odpověď na úlohu polských přístavů. Pokud se týká uh, toho eh, realizace pro Balské moře, tak eh, samozřejmě jsme zapojení, oddělení naše pracovníci jsou zapojení, pracujeme koordinovaným způsobem s Patem Koksem, s kolegy, s dalšími na aspekt, ohledně aspektu RTMS, ale skutečně každý byl trošičku tak jak si eh, uzavřen v tom svém kout, na tom svém písečku, protože každý měl své problémy vlastní, ale pravidelně organizujeme schůze, kde společně si sedneme a vlastně hovoříme o našich problémech. Je velice dobrá společ, eh, spolupráce mezi oddělení v rámci DŽMův. Potom je samozřejmě potřeba, aby členské státy, zejména v oblasti Severního moře a Balského moře, se také koordinovaly a jednali. To vlastně byl případ lotyšského předsednictví a doufám, že tomu tak bude i u nastávání stávajících předsednictví a zejména nizozemského předsednictví, se kterým jsme už diskutovali o té konkrétní roli a určující roli toho samotného koridoru. Takže bude to určitě okamžik velké konsistence, kde bude potřeba koordinovat. Co se týká polských přístavů, tak polské přístavy jsou samozřejmě body, které významně propojují Polsko. Já doufám, že Polsko je trošku více zdůrazní, vyzdvihne, tak jak Německo to udělalo s Hamburkem nebo s jinými přístavy nebo Nizozemsko, ale Polsko je velice zaměřeno na svou síť, národní síť a na ta propojení. Je to složitá, komplexní země v uprostřed prostoru našeho jednotného trhu, takže polské přístavy musí být předmětem sledování a konkrétní specifické ambice. Takže já konkrétně pojedu, hovořili jsme o tom s ministriní, když jsem se s ní setkala, pojedu do polských přístavů, budu s nimi pracovat na těch cílech a na tom postupu. Děkuji. Takže tím vlastně končím tento bod jednání a přeji vám hodně úspěchu do další práce. So, wir kommen nun zum nächsten. Tak tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu a srdečně zde vítám pana Karla Vinka, který, kterého známe už dlouhou dobu za ERTMS. On je koordinátorem za ERTMS. Máme špatnou zkušenost, protože 10 tisíc kilometrů máme, ale ani jediná lokomotiva, která by mohla jezdit na těch desetitisících kilometrech, takže toto je skutečně úkol, abychom se poučili z těchto chyb, aby do budoucna se to už nedělo, takže jsme rádi, že jste zde a dávám vám slovo, pane Vinku. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Dostal jsem 10 minut na to, abych vám vysvětlil, jaká je situace s ERTMS a pokusím se to dodržet, abyste měli možnost položit otázky. Velice rychle tedy projdu svou prezentaci. Za prvé, ERTMS je nástrojem na železnicích nám jde o interoperabilitu. Evropská železniční síť musí být interoperabilní. Od roku 2005 nebo 2006, kdy jsme začali, tak jsme řekli, že je třeba naplnit dvě nebo tři podmínky pro dosažení interoperability. Jednak je to odstranění úzkých míst na infrastruktuře, za, za druhé zavést ERTMS a za třetí harmonizovat eh, pravidla pro autorizaci a provoz. Tyto tři podmínky se nemění. Stále musíme eh, zavést tyto podmínky pro dosažení účinnosti. Abychom to urychlili, protože už to trvá deset let, kdy jsme začali rozvíjet normy, zavádět normy, Eh, provádět ERTMS, tak jsme řekli, že to musíme urychlit a proto jsem navrhl komisi, aby zavedla takový průlomový program 2015-2016, protože průlomový program by nic neznamenal, pokud bychom neměli časový rámec, to znamená, dali jsme tam rámec 2015-2016, kdybychom měli dospět nějakým výsledkům a zlepšit interoperabilitu naší sítě. Klíčové zásady je, za, uživatelé jsou nejdůležitější. E, my jsme věnovali e, hodně času definování norem, definování specifikací. To už je teď dáno a teď musíme svou pozornost věnovat uživatelům, co s nimi budou dělat. A tady mám především na mysli železniční podniky, protože ty působí v konkurenčním prostředí, musí konkurovat jiným způsobům dopravy a železniční podniky jsou tedy těmi nejvýznamnějšími uživateli. Samozřejmě pak tady jsou ještě eh, provozovatelé infrastruktury, ale ty mají na národní úrovni monopol, takže je to pro ně jednodušší. Dále eh, zabudované vybavení, to už by mělo být eh, všude. Máme 10 tisíc kilometrů, ale nemáme jedinou lokomotivu, která by mohla všech těch 10 tisíc kilometrů projet. To se musí změnit a to nejen eh, ze strany eh, členských států, provozovatelů infrastruktury, ale především ze strany průmyslu, tak, aby prostě existoval, eh, existovalo takové vybavení, které bude moci jezdit po všech sítích v Unii. To je velice náročný a ambiciozní cíl, ale teď je nad velký tlak a to znamená, že z hlediska diskusí a jednání s provozovateli infrastruktury se musíme zaměřit na to, aby všechny ty eh, funkce byly navzájem slučitelné a byly slučitelné s tím, co je k dispozici v té infrastruktuře. Dále zaměření na zavádění. Má, měli jsme nějakou uh, nejprve základní linii 1, základní linii 2, základní linii 3, u té jsme teď a teď je třeba tedy zavést eh, technické specifikace. A dále snižování nákladů u systému ERTMS. Je to příliš nákladné, eh, je, to vybavení je příliš drahé na to, aby bylo konkurenceschopné a vyžadují se nejrůznější změny, což je normální, když se zavádějí nové systémy. A všechny tyto změny jsou zase velice nákladné. Je to velice drahé pro uživatele a snažíme se tedy pomocí eh, normalizace ty náklady redukovat. Máme tady tedy ten průlomový program a tato jsou jeho cíle. Za prvé, stabilní a vyzrálý eh, soubor specifikací. Říkal jsem, že jsme měli základní linii dva základní linii tři a teď musíme provést stabilizaci zajistit, aby se ty specifikace neměnily každého půl roku nebo každý rok, aby to bylo něco stabilního, jak to je v běžných eh, výpočetních systémech. Musíme si eh, jenom uvědomovat, že životnost kolejových vozidel je mnohem delší než třeba životnost těch výpočetních systémů, které do nich vkládáte. A proto je třeba najít eh, nějakou rovnováhu i s uživateli, abychom zvážili možnosti vývoje specifikací, možností specifikací RTMS. Dále potřebujeme interoperabilní infrastrukturu. Ta infrastruktura by měla tedy přijímat vlastně to jednotné palubní vybavení, které teď vyvíjíme Potřebujeme realistický e, plán zavádění, tak aby bylo jasné, co uděláme, kdy to uděláme, kolik na to potřebujeme času, jaké jsou priority. A potom potřebujeme tedy spolupracovat. Já spolupracuji i s dalšími koordinátory, to je důležité, že pokud se podíváte e, třeba e, na ty jednotlivé koridory, tak některé jsou třeba pokročilejší v zavádění než jiné a proto potřebujeme velice realistický eh, plán zavádění. Ten původní plán byl do roku 2009. To je vlastně ten právní plán zavádění, ale pak se ukázalo, že ten plán není dostatečně realistický v tom smyslu, že neodpovídá skutečnosti přímo v terénu. A proto jsme se rozhodli, že v roce 2016, o tom ještě budu mluvit, e, připravíme pracovní plán zavádění ERTMS na infrastruktuře, tak aby ta síť byla interoperabilnější. Dále potřebujeme jasný a transparentní regulační rámec. Samozřejmě, pokud e, zavádíte to jednotné vybavení, tak a eh, plán zavádění na infrastrukturu, tak potřebujete i transparentní regulační rámec. Stále příliš jsme vázáni národními požadavky, národními žádostmi o změny a toho se musíme nepřímo eh, zbavit, ale musíme aspoň pročistit eh, tyto jednotlivé systémy tak, abychom mohli skutečně dospět k jedinému systému ARTMS, který bude zaveden všude. Dále z usnadnění zavádění, Katrin o tom také mluvila, to platí pro každý koridor a především pro investice, které jsou zapotřebí do ERTMS. Je tady spolufinancování s CEF a z dalších fondů snažíme hledat inovátorské finanční nástroje. A chtěl bych ještě zdůraznit, že ty železniční podniky často si neuvědomují, že skutečně to je podnikatelská e, věc, ty investice. Nemůžete říct, že prostě se investuje jenom kvůli bezpečnosti nebo kvůli vylepšení kapacity. To není pravda. Musíme se na to dívat vlastně z e, hlediska podnikatelského, jaké jsou, mm, jaká je bezpečnost, jaké jsou náklady, jaké mohou být získané výsledky, jaká je Eh, spotřeba energie, jak ji lze snížit. A to všechno musí být prostě určitý podnikatelský záměr, tak abychom jak, jakoby odůvodnili ty investice eh, do ERTMS. Pak jsem mluvila o tom realistickém plánu zavádění. Já jsem navrhla a bylo to přijato, že to uděláme vlastně ve dvou etapách. A dohodli se na tom i členské státy. A sice budou tedy dvě etapy, etapa 2015-2020 a potom etapa 2020-2030. V té první etapě ta by měla být dokončena do září 2015, kdy budeme mít k dispozici revidovanou verzi našeho pracovního plánu, zavádění ERTMS a také zavedení dalších opatření, které jsou nutné pro interoperabilitu infrastruktury. A potom bude druhá etapa, to bude září 2015 až duben 2016, kde eh, tedy bude možnost, že v, v druhém pololetí budeme finalizovat pracovní plán pro celou evropskou síť s těmi charakteristikami, které jsem popsal. Práce s členskými státy a s železničními podniky eh, probíhá dobře. Kromě jednání, která už existovala, jsme ještě zavedli eh, takzvaná, tří, takzvaná třístrana jednání, třístrané schůzky, to znamená, tam máme ministry eh, členských států, zástupce komise a také zástupce provozovatele infrastruktury. A sedneme si společně, projdeme si priority, projdeme si ta úzká místa a eh, rozhodneme. A to jsou věci, které se týkají nejen technických záležitostí, ale i finančních možností, protože to je úzce provázáno například na ministerstva financí jednotlivých členských států. Pokud naplníme ten náš program, tak na konci roku 2016 budeme mít nový eh, evropský plán zavádění, eh, který by eh, měl poskytnout mnohem lepší pohled a také znamená mnohem pravděpodobněji, že dosáhneme svých cílů a sice vytvořit interoperabilní síť v železnicích v celé EU a to v roce 2016. Je to velice důležitý projekt, ale je to také ten projekt, který je nejnáročnější na realizaci. Když tady slyším, že komise tlačí eh, třeba na práce na infrastruktuře, aby eh, se to celé pohlo na Evropské unii, tak tohle je prostě projekt, který je eh, z technického hlediska připraven. A Potřebujeme tedy podporu, tak jak ji dostáváme od parlamentu, od rady, od komise. Ta podpora je nejlepší zárukou toho, že skutečně dosáhneme toho hlavního cíle a sice vytvořit EU, která bude interoperabilní na železnicích. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji za vaši prezentaci, je to velice důležité. Teď zde máme tři řečníky, včetně mě na seznamu řečníků, pan Telička také. A potom, takže dvě minuty, řečnický čas a potom další kolega. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také koordinátory Karlovi Vinkovi. Je velice důležité, že se právě intenzivně zabýváme zejména tímto bezpečnostním systémem, protože bezpečnost v eh, železniční dopravě, předcházení nehodám, incidentům, bezpečnost pacient, eh, cestujících. Toto všechno jsou eh, prioritní témata, protože mm, zejména eh, železniční nehody mají veliké následky, mnoho mrtvých a tak dále. Takže například jsou tam určitá eh, červená, červené signály s automatickým brzdným systémem, potom máme národní monitorovací systémy v určitých dispečincích, kde přesně tedy máme přehled a relativně je to dosti komplikované. Rychlost, která se stále zvyšuje, také se diskutuje o tom, zda ty nové trasy, nově postavené trasy budou skutečně využity. Kolega se dobře o tom zmínil v Německu máme vlastně vysokorychlostní tratě postavené, i železnič, i nákladní dopravu tam máme tedy trasy a potom ty vysokorychlostní trasy, takže je důležité, aby vlastně to byl takový eh, komplexní systém, propojení mezi jednotlivými monitorovacími systémy jednotlivých členských států, aby toto skutečně bylo také dotaženo do konce. To je opravdu rozhodující situace. Ty, ty tři hlavní poskytovatele těch eh, systémů, tedy v Německu, Dominik ve Francii, potom Bobadil, a to jsou, eh, ale ta interfejsy, ta propojení ještě nejsou dostatečná, tak aby ten RNTM systém skutečně eh, fungoval, takže otázka, máš nějaké, nějaké příklady, kde ten systém přeshraničně skutečně funguje, kde tedy skutečně se může bezpečně projet z Varšavy do Paříže nebo z Kodaně do Říma. Toto je opravdu rozhodující situace, aby nedocházelo k žádným nehodám, spoždění, která máme v železniční dopravě, právě často pocházejí z určitých poruch nebo rušení z toho si v tom signálním systému. Takže to je ta situace. Co dělá komise, co dělá s výrobci těch systémů, těmi třemi, o, kterými jsem, o kterých jsem se zmínil. A takže samozřejmě toto je věc, o které se musíme bavit. Děkuji. Dominik Rike, další. Merci, Děkuji, pane předsedo. Eh, chci eh, poděkovat eh, Karlu Vinkovi za expoze a za jeho práci. Mám čtyři dotazy. Za prvé, jak, jak vy vnímáte stanovisko rady, co se týče čtvrtého železničního balíčku. Tam by mělo být za cíl decentralizovat to jednotné místo Evropské agentury a vytvořit národní agentury k RMTS jako zásadní prvky v kontrole a e, v povolování. Takže to je jedna věc. Jak to vnímáte? Za druhé, jaký je vztah mezi podporou investic Evropou pro infrastrukturu a, to ve vztahu k infrastrukturám, které se těší evropské podpoře. Za třetí, jak vy jako koordinátor vnímáte návrh, aby se tady vytvořila jednotná evropská struktura, pro financování a e, rozmístěvání na základě mechanismu e, nových finanční, nového finančního nástroje a pak je tady otázka finančního výkonu ERMTS, o, které se, o kterém se nikdy nemluví. Bylo by e, možné podle vás vytvořit evropský finanční e, mechanismus pro tuto oblast e, i s tím dalším přerozdělováním těch příjmů, tak jak to tady bylo zmíněno. A poslední otázka. Máte nějakou představu o dalším rozvíjení ERMTS mimo evropské hranice? Děkuji. Pavel Tilička je další. Děkuji, Karle. Myslím, že to bylo úplně jasné a já se mohu připojit k těm cílům, které mají strategický význam. Myslím, že všichni v tomto sále eh, si uvědomují, že potíž tlí ve financování. A v této souvislosti jsem rád, že se zmínil něco, o čem jsem s tebou také chtěl hovořit. Je to otázka eh, legitimity podnikatelského záměru. A vy jste řekl, že se na to chcete soustředit potvrdit. Já si myslím, že bychom, že jsme to možná měli zdůraznit eh, už dávno, eh, my nebo komise eh, směrem ke členským státům, ale jak to vnímáte, co si myslíte, že je třeba v budoucnu udělat, aby členské státy si uvědomili, že tady je určitý, eh, eh, určitá podnikatelský eh, aspekt v celé věci a je třeba na to upozornit. Děkuji, já jsem se také zapsal na seznam řečníků. 20%, o 20% minimálně lepší využití stávajících drah. To by měla být ta výhoda potom bezpečnost a třetí bod jsou náklady. Pokud v 7 nebo 26 různých zemích eh, nebude se, nebude se muset vyrábět 27 nebo 26 typů lokomotiv, tak ty náklady výrazně pokladnou. To je velká výhoda. A mm, vlastně, čili tady, takže moje otázka zní, máme, mm, mysleli jsme si, že členské státy i když to deset let třeba dělali špatně, plítvali penězi i časem, tak eh, chtějí stále mít poslední slovo na národní úrovni, eh, takže dosáhlo se teď určitého kompromisu. To, co už je zpracováno, napsáno na těch příštích 15 let, nechtějí už tedy žádné změny, protože když teď vlastně se podíváme na to, co bylo postaveno, že to není kompatibilní, tak vlastně by se to muselo prodloužit o dalších 15 let, tak by to nemělo být. A co se týká technických inovací, samozřejmě, které budou existovat v následujících deset let, tak aby to všechno bylo kompatibilní Bohužel to už se mělo dít v minulých deseti letech, ale úplně se to nedělo. Jak tedy najdeme ten vhodný kompromis? Musí být jasné, že vlastně to musí být kompatibilní pro celou Evropu. A poslední otázka. Až 50% u RTMS by mělo být kofina spolufinancování Evropské unie, takže je zde také spoluodpovědnost Evropské unie. Když vydáváme peníze, tak chceme vědět, že jdeme správným směrem. Takže jasné, je to skutečně tak do takové míry u všech projektů a kde je záruka, že se nebude opakovat ta chyba z posledních deseti let? Já bych chtěl ještě říct jednu větu k tomu, jak vlastně s importem lokomotiv a těch železničních vozidel z mimo, ze zemí mimo Evropskou unii, jak s tím budeme zacházet. Eh, co týká čínských nebo indických lokomotiv a tak dále, protože si hovořil o té kompatibilitě a to možná ERTMS to jsou také jiné země mimo, Evropsk- mimo Evropu vlastně. To je, pochází to od nás, ale oni to také chtějí využít, jsou nadšení tím systémem. Tak prosím, pane Vinku, můžete reagovat. Děkuji vám. Nejprve bych se chtěl zabývat tou první otázkou, e, která byla položena e, ohledně stanoviska dodavatelů Siemens, Alstom a další, e, jaká jsou jejich očekávání, jak oni to vidí. Podívejte se, tento subje, průmyslové odvětví, to se prostě mění. Mění se velmi zásadně eh, z hlediska strukturálního. V posledních šesti měsících, eh, vzhledem k tomu, že eh, Bomber Al-Saldo získal tači, tak Chinese, Číňané vstupují do Evropy a to ukazuje, že vlastně azijští dodavatelé budou nadále hrát svou roli. Další věc, která je tak trošičku problémem eh, pro evropské dodavatele tkví v tom, že některé eh, komodity, které třeba dodává Itači, jsou stejně dobré a možná lepší než eh, výrobky od eh, Evropanů. Takže prostě my vyvíjíme velmi dobré produkty z technického hlediska, z hlediska uživatelů, ale nějak je nedokážeme dostat na trh a nebereme dost ohled na to, kdo kdo jsou eh, uživatelé. A Siemens a Bombardier by se měla dělat starosti s tím, co se odehrává na trhu. My mimochodem na eh, setkání v Rize budeme o těchto věcech hovořit. Co se týče toho přeshraničního aspektu, vy eh, jste se ptali, kde krát, přecházíme hranice. Je to například otázka Belgie a Nizozemí. To stálo hodně, stálo to hodně času i peněz, ale dost, děje se to. E, jde o to, že my se na to díváme prismatem tohoto e, klíčového programu a samozřejmě prioritou je analýza přeshraničního aspektu. Pokud toto probereme a vyřešíme, tak vyřešíme řadu eh, problémů, například technické problémy s kompatibilitou, eh, také problémy s povolováním a schvalováním a prostě je třeba se dívat na tyto projekty eh, tímto pohledem a my to teď také tak děláme. Rovněž jsem diskutoval s členskými státy určité věci. Některé členské státy to ještě celé neprobrali, ale s některými už jsme se dohodli, jaké jsou priority v tom přeshraničním aspektu. Když si vezmeme Německo, tak tam je 12 eh, bodů, 12 eh, přeshraničních bodů a my jsme se dohodli s vedením přes infrastrukturu a s ministerstvem, že se v tom prvním období 2015 až 2020 soustředíme na pět přeshraničních bodů, které jsou nejvýznamnější, co se týče dopravy z vedlejších zemí. Takže to děláme postupně a dáváme prioritu právě těmi e, přeshraničním bodům, protože tak bychom postupovat podle našeho názoru měli. K tomu, co řekl kolega Mike, tak e, já si myslím, že vy jste vlastně již zodpověděl problém o vztahu, který existuje v rámci eh, toho čtvrtého železničního balíčku. Pokud to ještě není eh, řešeno z toho centrálního pohledu, eh, tak bychom měli vytvořit velmi silnou koordinaci mezi jednotlivými orgány, které existují na národní úrovni a zase Eh, musíme eh, zajistit, aby bylo eh, akceptováno, že je zapotřebí vyčistit to i po té právní stránce, aby prostě právní aspekty nenarušovaly implementaci RMTS. A vzhledem k investicím k infrastruktuře, tak když je tady nová infrastruktura, tak je vždy zapovinnost také vzít v úvahu RMTS paralelně, takže v tomto směru není žádných pochyb. E, a teď k financování. Chci odpovědět na otázku, e, kterou položil Pavel a také další e, k tomu, že to má i své podnikatelské aspekty, výhodnost. To je otázka určité kultury. Prostě tady se málo kdy na tyto věci hledí pohledem podnikatelů Oni prostě e, často e, lidé e, na to hledí tak, že chtějí peníze od vlády v těchto podobných situacích. A je třeba si uvědomit, že RMTS má vliv na infrastrukturu, že je třeba toto vnímat i jako příležitost, investiční příležitost. Tyto věci, kapacita, bezpečnost, potřeba energie, to jsou všechno náklady ale pak je tady pozitivní eh, vliv eh, na eh, náklady ze strany toho podnikání. A pak je tady další položka a to jsou příjmy. Eh, takže zase, jaké budou, eh, mm, jaká bude koncepce, dejme tomu, eh, poplatku za přístup a tak dále, protože tady jsou obrovské rozdíly mezi politikami ohledně přístupu v různých členských státech. Takže ten aspekt příjmů, ten do těchto podnikatelských záměrů zatím není vůbec začlenován. Já se dívám na všechny ty položky, které bychom mohli ještě vznést, abychom odůvodnili, ospravedlnili ty investice, které je možno a třeba učinit. A vzhledem k tomu e, dalšímu rozvoji mimo území Evropy, e, tak jistě je tady celá řada projektů, které jsou realizovány za hranicemi Unie, ale velký rozdíl e, tkví v tom, že tyto projekty ještě nemají ten přeshraniční prvek Eh, je to něco, co se realizuje v rámci konkrétní země a v takovém případě problém není, ale pokud už se to má dotýkat, eh, pokud to má mít jakýsi přeshraniční prvek, tak už je to zase jiná situace. A tady by měla nastoupit právě eh, ta, tady by měl nastoupit ten průmysl, ty hospodářské subjekty. Tady třeba to také hledět hlediskem určité konkurenční výhody. Je třeba do toho začlenit ten aspekt trhu. A další věc, na kterém by měl průmysl participovat. Toto je technologie. Je to technologie, eh, která má stále ještě prostor k dalšímu rozvoji. Eh, která eh, prostě za nějakých 15-20 let můžeme mít prostřednictvím Galilea eh, přímé propojení se satelity a pak už nebudeme nic potřebovat, co se infrastruktury týče. Bude všechno propojeno přímým spojením mezi satelity. Tady máme prostě před sebou technologii, která se ještě může dále rozvíjet, což je samozřejmě také velmi zásadní i pro Evropskou unii. Děkuji vám, Karle Vinku. A přejeme vám všechno nejlepší do budoucnosti a doufám, že se poučíme z chyb, kterých jsme se dopustili. Takže děkuji a dostáváme se k další části naší schůze, která je ale neveřejná a pouze tedy s koordinátory.